Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, jsem velmi rád, že je tady pan Juncker a také pan Fico, kteří se zde setkali eh, ku příležitosti podepsání společného prohlášení o legislativních prioritách EU na rok seventeen je to vlastně poprvé, kdy vlastně se tři důležití výkonní zákonodáci rozhodli, že se tedy setkají společně k takovémuto podpisu. Chceme udělat všechno pro to, aby v následujícím eh, roce se nám podařilo opravdu učinit co největší pokryk a pokusíme se udělat všechno pro to, aby ty projekty byly co nejdříve ukončeny. Samozřejmě najít nějaký soulad mezi všemi třemi institucemi bylo velmi složité. Všichni jsme museli nějakým způsobem ustoupit. Evropský parlament opravdu udělal všechno pro to, aby se nějakým způsobem také zasadilo o zlepšení právě e, v oblasti vysílaných pracovníků a také, v, aby byl posílen boj s praním špinavých peněz, aby se to všechno tedy ocitlo na seznamu těchto priorit. Myslíme si, že to jsou věci, které opravdu jsou zcela zásadní a prioritní. Ten pokrok, kterého chceme dosáhnout, musí být opravdu zásadní a nemůže to všechno se rozplnout pouze v nějakých prázdných prohlášeních. Jde hlavně tedy o daňové úniky a jde hlavně o zlepšení směrnice o vysílaných pracovnících. To jsou znamená věci, které opravdu se bezprostředně týkají všech našich občanů. Dovolte mi, abych v tuto chvíli tedy eh, vyslovil také určité, abych hovořil o těch výhradách, které se zde vyskytly. Nejde o to, abychom my nějakým způsobem uplatňovali nějaká přednostní práva, nebo abychom v podstatě spěšně se snažili jak si prosazovat některé principy demokratické kontroly. Neznamená to, že vlastně tímto eh, mm, se budeme v podstatě snažit eh, méně investovat do těch jiných legislativních projektů. Ne, tomu tak není. Samozřejmě, že máme před sebou velmi mnoho práce, velmi mnoho práce už je v tuto chvíli rozpracováno a samozřejmě je třeba se také zaměřit na uplatňování a implementaci toho, co odsouhlasíme. Ale tady jde opravdu o interinstitucionální dohodu, která zajistí, že ten legislativní proces bude daleko efektivnější a transparentnější. To znamená, Toto prohlášení je samozřejmě jednou sou, jedním, eh, jednou součástí Eh, tohoto eh, prohlášení. To znamená, jde o to, abychom se zamysleli nad tím, co chceme udělat a co budeme schopni udělat, protože naše občany samozřejmě zajímá to, co bude potom v konečném důsledku provedeno a uplatněno. A i z toho důvodu tři předsedové třech eh, institucí, pan kolega Fico, pan kolega Juncker a já tedy budeme toto prohlášení podepisovat. Dámy a pánové, my jsme se rozhodli přijmout eh, jaksi pracovní program, který pokud bude podepsán eh, třemi zástupci institucí, bude opravdu prioritním a tím uděláme opravdu zcela zásadní krok vpřed. Chci také říci, že to opravdu, a to chci vyzdvihnout, že to je také poprvé, eh, co je takovýto návrh akceptován Evropskou radou. Takže já doufám, že se to opravdu také stane skutečností. My jako Evropský parlament také tímto vyjadřujeme snahu o loajální spolupráci s Evropskou radou a s Evropskou komisí. Jde nám o konstruktivní spolupráci mezi všemi třemi institucemi. To znamená, že nám jde o to, abychom i nadále mohli s dalšími předsednickými zeměmi spolupracovat tak konstruktivně, jako se nám podařilo spolupracovat se, spol- se slovenským předsednictvím. Takže opravdu děkuji všem, děkuji také všem kolegům, kteří v průběhu mnoha posledních měsících debatovali o tom, jak by toto prohlášení mělo vypadat. To znamená všem těmto kolegům děkuji, děkuji za spolupráci, ať jsou kdekoliv. A v tuto chvíli při, předávám slovo panu předsedovi rady. Pane Fico, máte slovo. vážený pane předsedo evropského parlamentu vážená paní vysoká představitelko